Mám oznámení, jednu informaci. 16. července 2009 jsem předložil výboru Jury informaci o zbavení imunity jednoho z poslanců. V roce 2010 mě předseda výboru Jury informoval o tom, že vzhledem k usnesení parlamentu z dubna 2009 o imunitě a příslušných pravidlech v Polsku jeho výbor usoudil, že tento dokument je nepřijatelný. Další bod na našem pořadu jednání